Dobré ráno. No hammer. No. Chybí kladívko. Yes, should have a hammer. Should be a hammer. Should be a hammer. No hammer. So, uh... Okay, good morning. Tedy ještě jednou dobré ráno. Good morning, everybody. Dobré ráno všem. Mohu požádat o vaši pozornost? Dobré ráno. Buďte tak laskavi, prosím, a posaďte se. Myslím, že mikrofon asi funguje. Prosím, posaďte se a prosím, věnujte mi pozornost. Děkuji vám, že jste přišli. Mě pro mě ctí, že mohu zahájit první zasedání výboru Libe v otázce šetření. Za prvé přijmeme pořad jednání, pokud nejsou žádné námitky, takže přijato. Teď vás tady vítám na prvním zasedání výboru Libe ve věci šetření prism. Víte, že 4. července parlament přijal rezoluci, která souvisí s americkým sledovacím programem National Security Agency. Tady došlo k vážnému zásahu do soukromí občanů Evropské unie. Vítám členy výboru LIBE, členy jiných výborů tohoto parlamentu. Eh, budeme prezentovat tuto věc dále a jsme připraveni aktivně spolupracovat s ostatními výbory, kterých se to týká, což jsou výbory především AFET a INTA. To jsou relevantní výbory které mají co dočinění s tímto šetřením ve věci programu sledování. Samozřejmě se to týká i členů národních parlamentů, které se možná chopí iniciativy tak, aby se vyjasnila tato situace a její dopady na soukromí občanů Evropské unie napříč Evropskou unii. Tedy dopadá to na členské státy Evropské unie. Pak přejdeme k bodu 3, což bude strukturovaná debata dnes dopoledne. Nejprve vám poskytnu nějaké informace o konferenci předsedů 4. července. Dále bude možnost diskutovat a vyměnit si názory. Potom požádám zástupce generálního ředitelství pro spravedlnost a pro vnitřní věci komise, aby reagovali na poznámky, které mohou padnout. Pak eh, dám slovo i radě, zastoupené svým předsednictvím. Dnes ráno se diskutovalo i o stejných věcech, kterým se teď budeme věnovat. Nakonec vypracujeme určitá opatření, abychom byli připraveni na slyšení, která budeme mít v blízké době, hned po letní pauze. Tedy, jak už jsem řekl, 4. července jsem měl tu čest prezentovat tento případ na konferenci předsedů byl jsem pozván jako předseda výběru LIBE, jak eh, doporučil náš předseda Martin Schulz, aby se výbor chopil iniciativy. Konference předsedů jednomyslně podpořila názor. Tedy jde o to, že bychom měli kooperovat a ta spolupráce by měla být podpořena dalšími relevantními výbory. Měl jsem výměnu názoru s předsedou výboru AFET, panem Brokem a vítáme tady kolegy, pan Salafranka, paní Gomez a paní Nate Utebrok, kteří zastupují výbor AFET. Děkuji, že jste přišli. vznikne takzvaný project team, který schromáždí všechny zainteresované parlamentní služby a výbory. Jakmile bude jmenován zpravodaj a stínový zpravodaj, tak daleko ještě nejsme, tak se sejdou a připraví pracovní program. Přivítali bychom jakékoliv příspěvky politických frakcí v, pro toto šetření. Sekretariát vypracuje návrh pořadu jednání pro zasedání, vypracuje i poznámky a zpravodajové, stínoví zpravodajové mohou potom prezentovat pracovní dokumenty ke konkrétním bodům. Co se týká slyšení, počínaje zářím, šetření výboru Libe se bude soustředit na veřejná slyšení. První Eh, první návrh zahrnuje následující osoby a orgány, které mohou být vyslechnuty. Za prvé zástupci Úřadu Spojených států amerických, za druhé komise a rada předsednictví, za třetí zástupci členských států, za čtvrté pravidelná zpětná vazba expertní transatlantické skupiny, za páté odborníci v oblasti práva výpočetních technologií, kteří jsou v tomto případě zásadní, ti odborníci na IT. A potom společnosti IT, které, um, byly zahrn- které se podílely na transferu dat NSA či jiným systémům. Abychom mohli zahájit přípravu co nejefektivnějším způsobem, navrhuji, abychom takové první slyšení věnovali tématu americkému programu PRISM a s tím spojeným právním záležitostem FISA. Je možno pozvat následující osoby. Velvyslanec Spojených států u Evropské unie, úředníci NSA, právní odborníci, kteří by byli schopni vysvětlit americkou právní situaci související se soukromím, především FISA, zástupce třeba organizací EPIC a ACLU, což jsou americké organizace. A jako důsledek potom šetření by mělo vést k řadě nálezů a doporučení, která budou schrnuta v návrhu zprávy, která bude předložena plenárnímu zasedání, bude-li to možné ještě před koncem tohoto roku. Myslíme si, že čas je tady důležitý faktor. Měli bychom přijít s nějakými viditelnými výsledky před koncem roku, než skončí funkční období tohoto parlamentu. To znamená, že bychom se měli pokusit udělat, co bude možné, abychom vypracovali návrh zprávy, o níž by se mohlo na plenárce diskutovat ještě před koncem roku. Měly by být zadány studie expertům přes politické oddělení a měly by vzniknout určité silčné dokumenty. Očekáváme tři zásadní zprávy. Navrhli bychom alespoň dvě z těchto témat. Za prvé eh, briefing o americkém právu a o programu PRISM a za druhé briefing o národních správních systémech a o systémech hromadného sledování napříč členskými státy Evropské unie. Slyšeli jsme o určitých programech tohoto charakteru, které probíhají v Německu, Švédsku, Francii. To jsou jenom příklady takže aby bylo možno učinit analýzu na tomto briefingu, který by organizovalo Policy Department. Pak by měla delegace výboru Libé se vydat do Washingtonu, to ostatně už je plánováno na konec října. Navrhl jsem na konferenci předsedů, že bychom se mohli o toto misi podělit členy výboru AFED, kteří také plánují návštěvu Washingtonu DC. Rovněž v říjnu. To znamená stejná část roku a mohli bychom tu misi provést společně s výborem IFED. Poté, co jsem vás informoval o tomhle praktickém rámci našich aktivit, nyní bych rád přešel k té věci jako takové. Ta, ty priority zahrnují na hledání faktů, schromažďování relevantních informací a důkazů ze zdrojů jak amerických, tak unijních. Jde o to zmapovat eh, odpovědnosti, zjistit, jak je to s americkými úřady a s úřady v členských státech je třeba provést analýzu škod a rizik, je třeba zjistit, jaký byl dopad těch programů na základní práva občanů Evropské unie. Samozřejmě respekt soukromé sféry, komunikace, svoboda názoru, presumce neviny, to všechno jsou základní práva občanů Evropské unie zahrnuté v chartě základních práv. Dále jde o ochranu osobních údajů v rámci EU a ochranu osobních údajů občanů Evropské unie mimo EU. Je třeba respektovat princip extrateritoriality a jeho mechanismy. Za C bezpečnost Evropské unie v době mm, počítačů a počítačových cloudů. Za D přidaná hodnota a přiměřenost takových eh, programů s ohledem na boj proti terorismu. Za E externí dimenze prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, posouzení platnosti, přiměřenosti rozhodnutí Evropské unie a je transfer na třetí země takzvaná dohoda Safe Harbor, mezinárodní dohoda a další mezinárodní právní nástroje, které umožňují spolupráci. A pak následuje analýza administrativní a administrativní a judiciální stránky, třeba eh, proskoumat další mechanismy a zajistit, aby nedocházelo k dalšímu porušování osobních údajů a svobody osobních údajů, především prostřednictvím dalších nařízení. Jedná se hlavně o balíček o ochraně osobních údajů, který leží tady v parlamentu, kterým se věnuje, kterému se věnujeme většinu svého funkčního období pak jde o to, aby se napravila ta porušení sféry soukromí. Je třeba posílit bezpečnost Evropské unie v oblasti IT, bezpečnost orgánů Evropské unie, úřadu Evropské unie. Je třeba zajistit bezpečnost diplomatického zastoupení Evropské unie ve Washingtonu a dalších relevantních institucí Evropské unie. Tak, teď bych rád slyšel vaše názory a otevírám diskusy, tak abychom se mohli pustit do práce. Děkuji vám, že jste si vyslechli tuto prezentaci, to schrnutí případu, co jsem učinil pro konferenci předsedů. Teď jsem tu před vámi už jsme zaznamenali pár přihlášek do diskuse od členů. Začne pan Koejo, máte prosím slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych zdůraznil, alespoň za mne, že nesmíme začít úplně od nuly protože nečelíme teď nějaké okolnosti, která by byla úplně novou, neznámou situací a vyžadovala by po nás, abychom začínali opravdu úplně od nuly. Naopak, eh, eh, parlament tuto situaci zná už velmi dobře, protože v roce 2000-2001 Ehm, existoval zvláštní výbor, který šetřil případ Echelon, určitě se na to pamatujete. A tento výbor prokázal, že existovala síť eh, zemí anglofonních, byly tam USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland a Spojené království. A síť těchto zemí eh, sdílela informace a prováděli špionážní činnost eh, v Evropě. Tento, tento výbor fungoval v parlamentu a podařilo se prokázat na základě svědectví odpovědných osobností, včetně Američanů a bývalého ředitele CIA, takže prokázali, že eh, mechanismus eh, severoamerické špionáře po eh, studené válce se přesunul, pokud jde o cíle na ekonomické cíle. Už nešlo o vojenské cíle, ale ekonomické. A Eh, Docházelo tady ke špionáži Evropy z hlediska ekonomických aspektů, takže nestojíme před žádnou novinkou. Ehm, parlament eh, nesouhlasil se závěry výboru Echelon, protože eh, shodou okolností eh, se to pak shodovalo s atentáty v New Yorku. To znamená, eh, panovala velká atmosféra solidarity s USA a z politického hlediska vlastně prošlo využití takovýchto informací. Na druhou stranu tyto skutečnosti představují nyní určitý základ, na které můžeme pracovat při šetření věci prism. Jinak řečeno, ještě jednou opakuji, že nestojíme před žádnou novinkou, ale e, stojíme před něčím, co je mnohem sofistikovanější a rozvinutější. E, v minulosti šlo o odposlechy telefonních hovorů a faxové zprávy, mm, telexové zprávy a e-mailové zprávy. To byl ten mm, případ v minulosti. To znamená, vše, co bylo možné vysledovat prostřednictvím satelitu nebo podmořské komunikace a tak dále, šlo asi o milion komunikací, eh, které prošly každou půl hodinu. Takže bylo to obrovské množství eh, zpráv, asi 48 milionů eh, v tom období 2000-2001. A stačí sledovat jenom vývoj technologií od roku 2000 do roku 2013 a je nám jasné, že eh, schopnost odposlechu a řízení dat eh, je nyní mnohem rozvinutější, než to bylo v roce 2000. Takže, pane předsedo, v souladu s tím, co jste řekl, si myslím, že je na místě, abychom eh, začali pracovat na základě závěru právě toho výboru Echelon. To by mělo být naše východisko, měli bychom zapojit veškeré členy, kteří tehdy pracovali v daném výboru a e, také e, vycházet z rozhodnutí i výboru Libe a e, plenární zasedání. A je třeba připomenout také některé klíčové hráče tohoto výboru, zejména pana Šmita, ten byl zpravodajem. A pak jsou tam ještě další osoby, které se zabývaly odbornou stránkou a skutečně tehdy byly velmi nápomocny. Úplně závěrem bych rád uvedl, že um, proti nám hraje čas pravděpodobně toho už moc před letní přestávkou nestihneme. A kromě toho v březnu skončí eh, období tohoto parlamentu, takže máme opravdu málo času a hrozí riziko, že uděláme chyby. Hrozí riziko, že parlament EU bude mít celou řadu slyšení, návštěv, schromažďování údajů, aniž bychom došli k nějakým závěrům a celý proces dokončili. A proto je zapotřebí, abychom byli ochotni eh, řešit věci okamžitě, ale s tím rizikem, že nedovedeme celý proces k úplnému závěru. Ale ještě jednou chci zopakovat, že tento problém jako parlament už známe a musíme reagovat rozhodně. Děkuji. Je jasné, že tohle šetření už před létem nebude mít žádné pokračování. Návrh je tedy hned po letní pauze jakmile se tady sejdeme 5. září, tak abychom měli následné zasedání a pak bychom si naplánovali, jak dobře září využít pro další vypracování strategie, kterou teď tak jenom nahodíme. Následuje diskuze, pan Moraes má slovo. You, um, Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že pan Coelho začal tím, že zmínil případ Echelon. Pamatuju se na to, je to velice poučné. Měli bychom začít tímhle příkladem a to proto, že se tenkrát schromažďovala data a jeden z problémů byl s tím, že to jedno z prvních kritérií, které stanovilo sekretariát v tomto případě, což bylo vyslechnutí zdrojů a určité zpracování očekávání, jaké máme. Jeden z problémů, které nás čeká, a kolega to zmínil v souvislosti s případem Echelon, že budeme muset zvládnout svá očekávání z toho, co můžeme výslechem získat. Nemůžeme očekávat, že se dozvíme od těchto lidí nějaké informace. Uh, jsme v situaci, kdy na jednu stranu jako parlament můžeme říct, že očekáváme, eh, že se dozvíme něco o tom, kam ta data šla, eh, z případ Tempora nebo systém Tempora, to je věc, která znepokojuje lidi a měli bychom na to reagovat my jako parlament, ale co se týká našich kompetencí, budeme omezeni, stejně jako jsme byli v případě Echelonu a budeme muset zvládnout tuto nerovnováhu mezi očekáváním a možnostmi. Tak ta první dvě kritéria, která navrhl sekretariát, tady bychom měli být otevření a transparentní vůči svým občadu, občanům. A ten seznam, pane předsedo, který jste pro ta slyšení navrhl, nenavrhoval nevládní organizace ani EDPS. Myslím, že bychom měli být při těch slyšeních velice transparentní a co se týká schromažďování informací, měli bychom být realističtí ve svých očekáváních vůči komukoliv. Co informace, které nikdy nezískáme, stejně tak, jak to bylo v případu Echelon. A měli bychom být realističtí v tom časovém rámci, co zmínil kolega a co vědí ostatní kolegové z případu Echelon. Tady je celé široké spektrum, kde jako parlament můžeme nějakou hodnotu přinést, přidanou hodnotu přinést. A to, co řekl sekretariat body 456, eh, politická doporučení a náprava toho porušení soukromí, to je oblast, kde si myslím, že budeme-li citliví a metodičtí, tak eh, můžeme dosáhnout toho, že se dostaneme do toho merita věci. Uh, když jsme se věnovali PNR a SWIFTu a dalším věcem v tomto výboru, ve výboru LIBE, a členové výboru AFET budou pak hovořit sami za sebe, tak my jsme zjistili, že potřebujeme evropský rámec pro ochranu osobních údajů tedy mnohé z těch eventualit, které teď vidíme, které nastaly, přenos dat. Potřebujeme skutečně unijní rámec tak, abychom mohli nějakým způsobem reagovat, když výzvědné služby začnou zpracovávat data pro komerční účely. My tady stělesňujeme vlastně obavy občanů a nemůžeme vznášet nějaká očekávání ohledně obvinění ze špionáže a tak dále. To bude velice obtížné získat nějaké důkazy, jako to bylo u Echelonu. Tedy co se týká časového plánu, intenzity našich aktivit, on eh, tisk na to bude velice naléhat, bude sledovat, jak to šetření začíná a probíhá. Začněme tedy realisticky, ale neměli bychom mít nějaká velká očekávání, co jako parlament můžeme získat od expertů. Uh, my jsme tady byli před SWIFTem, před PNR a snažili jsme se zastávat zájmy našich občanů. To si myslím, že je věc, které bychom se měli držet. Point taken. Beru na vědomí. Paní Weber, prosím. Much, chair. Děkuji. Děkuji vám za ten náčrt toho, jak ta dnešní diskuse bude vypadat, protože uh, rozhodnutí zatím ještě učinit musíme. Během tohoto zasedání k ním teprve dojde. Tři stručné doby. Ať už je realita jakákoliv, je tady i určité vnímání této reality a my zastupujeme přímo občany Evropské unie a proto rozhodně odpovídáme i za to, jak je ta realita vnímána. Proto si myslím, že nejdůležitější aspekt v těch aktivitách v nadcházejících měsících je plná transparentnost. Ať už budeme diskutovat o čemkoliv, tak je to věc, kterou musíme s občany sdílet. Je to silná naléhavá potřeba mezi občany, mezi sdělovacími prostředky je teď taková nedůvěra ve vztahu k těm obviněním, že třeba některé vlády samotné se na takových aktivitách podílely. Já si myslím, že toto zklamání našich občanů musíme nějakým způsobem reflektovat, musíme ukázat, že nemáme co skrývat, ať už bude výsledek jakýkoliv, Musíme tohle mít na vědomí. Bude to politické rozhodnutí, ale myslím si, že to svým občanům dlužíme. Musíme jim ukázat, že chceme schromáždit fakta, vidět ta fakta a chceme eh, zveřejnit, co se stalo, ať už se to stalo na téhle nebo na druhé straně Atlantiku. Eh, samozřejmě trvám na tom, že v našich slyšeních a upřímně řečeno nemyslím si, že tyhle aktivity, to šetření nutně musí vést k nějaké zprávě. Zpráva, kdo, někdo teď sedí někde v kanceláři a něco se píše. Já si myslím, že důležité je schromáždit ta data, o niž by se ta zpráva opírala. A opravdu trvám na tom, že se musíme podívat i na aktivity našich vlastních členských států, nikoliv jenom na aktivity partnerů ve Spojených státech. V této době se teď tolik hovoří o dohodách se Spojenými státy a Pravdou je, že v oblasti PNR a SWIFTu jsme jim dali všechno, o co požádali, ale v tomto kontextu je možná třeba na místě znovu nastartovat diskusi o ochraně údajů ve vztahu EU-USA. Ono to jako začalo a pak to postupně z agendy vysublimovalo. Děkuji. Paní Weber, jenom chci říct, že odhalení související s programu eh, PRISM eh, vrhlo světlo na aktivity, které členské státy, některé členské státy také provozovaly v rámci Unie. To znamená, že ty obavy se týkají i jich. Tedy budeme schromažďovat informace o mechanismu a operacích v rámci programu PRISM, ale budou se týkat i praxe členských států, když přijde na to hromadné sledování. Teď pan Albrecht, prosím, máte slovo. Thank you very much, chair, and, uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji také kolegům za to, že tedy ukazujeme na velmi důležitou uh, otázku Eh, například na výbor eh, Echelon. A myslím, že musíme eh, znovu se vrátit tomu, jaká fakta byla zjištěna tehdy a jaká byla tehdejší doporučení. A také souhlasím s paní Weber a zejména s tím, co řekla k tomu, že musíme schromáždit údaje a musíme umožnit, aby se občané na ně mohli podívat. A to je podle mě to nejlepší, co můžeme udělat. A jde zejména o to, abychom se podívali na to, co se děje v našich vlastních členských státech a orgánech. Já bych očekával, že už jsme pozvali Eh, některé osoby už dnes a že bychom mohli eh, hned začít úplně od začátku, protože eh, podíváte-li se, co se stalo po odhalení programu PRISM v Guardianu, tak došlo k šetření v americkém kongresu několik dní poté a my jako Evropský parlament ehm, tady jsme týdny, měsíce poté a ehm, říkáme, musíme si vypracovat pracovní plán, a pak se rozhodneme o tom, jak budeme takový pracovní plán dělat. Nemyslím si, že bychom za sebe měli dělat blázny, a jedn... ale měli bychom spustit to šetření, protože eh, občané skutečně očekávají, aby, eh, očekávají, že dostanou možnost zjistit, co se děje. A proto na všechny apeluji, abychom nezačínali až na konci září, ale hned po letní pauze, abychom se pustili do šetření. Myslím si, že velmi důležité setkání bude setkání s národními parlamenty, protože musíme podle mě co nejdříve pozvat členy národních parlamentů a eh, výbory národních parlamentů, které se baví, zabývají spravodajskou službou, protože oni mají přímou kontrolu nad jejich spravodajskými službami. Takže musíme získat informace od nich, musíme zjistit, jak oni se dívají na toto odhalení a poté zjistit, jaké je propojení jednotlivých programů a jednotlivých sledovacích opatření. Musíme také pozvat Europol a Roba a příslušnou osobu abychom věděli, jak to vypadá v evropských institucích a agenturách a co se děje na jejich úrovni, co oni vědí o těchto záležitostech. A podle mne si myslím, že bude klíčové, abychom pozvali nebo apelovali na naše vlády a na členy rady. A skutečně prosím radu, aby předala tento signál a vyslala ho zástupcům zpravodajských služeb a policejních orgánů. Je to podle mě důležité a myslím si, že jde o eh, dobré místo k tomu, abychom schromáždili údaje. A myslím si, že je nepřijatelné, abychom eh, týdny poté, a to platí také pro hlavy vlád eh, a států v Evropě, tak aby nevyjasnili své pozice není možné, aby nebyla zjišťována data, protože oni zodpovídají za dohled a za spravodajské služby. Dále si myslím, že bude eh, zásadní pozvat eh, osoby, které odhalují tyto věci, jako je například pan Snowden, kteří to nahlašují tyto věci, takzvané whistleblowers. Myslím, že je důležité, abychom je pozvali také. Mm, další osobou takovou je Mark Klein, mm, bývalý spolupracovník NTA, te, a, eh, pak Thomas Drake, bývalý eh, a, agent eh, NSA, a který odhalil důvěrné informace o wipe tapping programu. Mm, a bývalé agenty NSA. A rád bych jmenoval také některé evropské občany, kteří um, odhalili podobné věci. A myslím, že by bylo zajímavé tady mít také eh, spoustu akademiků, kteří provedli důležité studie, například Kaspar Bouden. Byly to studie, které provedly pro Evropský parlament. A podpořím také návrh eh, pozvat pana Šmice a další osoby, které by pro nás byly určitě užitečné, ale nechci je teď všechny jmenovat. A jak jsem řekl již úvodem, myslím si, že musíme začít se šetřením okamžitě, protože je třeba si uvědomit eh, určité omezené pravomoce které máme. Není to tak, že bychom mohli omezovat činnost pravodajských služeb. To podle mě není úkolem eh, tohoto výboru, ale musíme šetřit eh, to, jak přistupujeme k těmto incidentům porušení zákona a smluv. A myslím si, že by to mělo být součástí našich zasedání, tedy také šetření eh, vztahů nebo vazeb vnitrostátních opatření s ohledem na vnitrostátní bezpečnost. A je otázkou, zda eh, národní bezpečnost spadá také pod eh, evropské smlouvy. A nemůžeme vytvořit prostor, kde by se členské státy mohly odchýlit od eh, základních pravidel. To je podle mě důležité a jak jsem již uvedl, je zapotřebí se pustit do práce hned a zprostředkovat to také veřejnosti protože potřebujeme pomoc e, národních parlamentů a musíme také vyslat signál národním parlamentům, aby oni odvedli svou část práce šetření, protože to bude klíčové v konečném důsledku, až se dostaneme ke spravodajským službám. Pan předseda, děkuji, pane Elbrechte. Ehm, poznamenali jsme si veškeré příspěvky chci připomenout, že další zasedání k tomuto šetření už je naplánováno a to na 5. 5. září, tak, abychom co nejvíce využili čas, to znamená září. Ehm, pan Albrecht, to znamená to tedy, že 5. bude šetření, ano, říká pan předseda. Pan předseda, ano, a trval jsem také na tom, že je důležité, abychom eh, se obrátili také na národní parlamenty, abychom s nimi komunikovali, jak nejlépe budeme umět, tak abychom eh, efektivně je zapojili. A jde totiž také o práci, kterou mohou oni odvést na národní úrovni. Nyní pan Kikop. Dobré dopoledne, pane předsedo. Eh, je dobře známá podmínka taková znovu, tak určitá klinická podmínka šílenství uprostřed léta v uvozovkách. Teďka možná prožíváme něco podobného. A pokud je o mne, tak si myslím, že my musíme eh, schromáždit údaje ještě předtím, než se pustíme do eh, rytmu šetření. Já si myslím, že jinak bychom mohli vypadat poměrně směšně. A s ohledem na odpovědnost A myslím si, že jasně zaznělo, komise se měla na danou věc podívat a měla zjistit, zda došlo k porušení svobody, soukromí a tak dále, a, pokud to je relevantní pro EU a zejména pro smlouvy EU, takže to mělo být zjištěno, ověřeno. Já jsem ehm, si vyslechl ehm, případné svědky a osoby, které bychom mohli pozvat, jak je jmenoval pan Albrecht, je to opravdu fascinující seznam a myslím si, že pokud zapojíme některé osoby, předpokládám, že jsou doposud živé, ale někteří z nich již ne, kteří by nám mohli po- pomoci, například Markus Wolf, tak to by bylo skutečně užitečné, nebo pan Putin, ten je stále naživu, je bývalý agent KGB v Lipsku, takže on by nám také určitě mohl poskytnout spoustu informací o FSB a e, KGB e, z tehdejší doby, což byla jedna z největších hroze pro EU, pokud e, jde o můj názor. A víte velmi dobře, že pokud zdvořile někoho pozveme, vedení spravodajských služeb jednotlivých členských států, ať už mluvíme o e, systému PRISM, Tempora, GTN nebo nějakých jiných programech, tak se dovedou představit, přestože se mohou mýlit, takže pravděpodobně na to nebudou mít čas, že pravděpodobně řeší boj proti terorismu a kybernetické útoky, a přestože se můžeme domnívat, že náš výbor je skutečně důležitý, tak můžeme narazit na to, že oni jsou opravdu zaneprázdnění tím, že chrání naše zájmy ve světě. Takže pochybuji o tom, že by mezi nás přišli. Ale byl bych rád, aby tady jasně zaznělo, že jsem důrazně proti jakémukoliv pokusu, abychom sem pozvali osoby, jež uh, jsou momentálně podezřelé z závažných trestních činů například pan Snowden, myslím, že jeho poznání není na místě. Vyslalo by to podle mě špatný signál občanům eh, v Evropě a mm, přišlo by mi divné, kdyby se na to jakákoliv politická skupina takto dívala. A přestože eh, bych rád ujistil to, aby, před, aby zákony o ochraně údajů byly dodržovány, a ideální by bylo, abychom věnovali pozornost incidentům, porušení eh, zákonu a spolupracovali s národními orgány. Ale na druhou stranu si nemyslím, že to je úkolem tohoto výboru, ani eh, Evropského parlamentu. Během takzvaného šetření tady určitě budu, zapojím se, ale chci, aby jasně zaznělo, že moje obavy spočívají v tom, že my jako výbor podporujeme tyto organizace, které eh, chrání eh, naše zájmy, které nás chrání před terorismem a zajistují, že demokracie může pokračovat, přestože eh, přestože tady zaznívají některé připomínky od kolegů k demokracii. Pan předseda, děkuji, všechno jsem opět si poznamenal, ale nesmíme zapomínat na to, že tady máme rezoluci plenárního zasedání, takže máme mandát od plenárního zasedání parlamentu a máme zahájit toto šetření právě na základě toho, že evropští občané jsou znepokojeni, nebo týká se nás jako občanů boj proti terorismu a na druhou stranu tady je skutečnost, že je otázku zda teroristické útoky můžete plánovat eh, z evropských institucí nebo z americké ambasády. To asi nikdo nečeká. Vyjednávači dohody, která se řeší na úrovni eh, evropských institucí, jde o dohodu z USA, Takže nad rámec strategie boje proti terorismu, tak tady máme eh, důvody pro zahájení tohoto šetření, tak jak si to vyložilo plenární zasedání. A takové rozhodnutí bylo přijato a proto je, máme takovýto úkol. A nyní má slovo paní Ernst. Děkuji, pane předsedo. Vladimír Putin, ten by byl zajímavý a myslím, že by to nebyla jediná postava a ten seznam mi mohl být ještě zajímavější, pane Kirchhope. Když jde o ta pozvání, tak by všechny frakce měly mít příležitost, aby předložili své návrhy do konce týdne, tak abychom to mohli rozstřídit, tak abychom pozvali někoho také z projektu IRIS, a my jsme se tím zabývali loni, to byla otázka boje proti kriminalitě a násilí. Je, a přineslo to velmi zajímavé výsledky tento projekt a já si myslím, že bychom to měli také zahrnout a navrhujeme Reinharda Kreisla jako koordinátora. Tolik k tomu. Dovolte, abych konstatovala, že jsme v dilematu, to znamená, že nemáme klasické vyšetřovací výbory, a pane Kirchope, ano, je mi to líto, také se mi nelíbí zrovna ten způsob, jakým jdeme, ale jinou možnost nemáme, než postupovat takto, právě proto, že nemáme nástroj vyšetřovacího výboru. Co mi dělá trochu starosti, protože nevím přesně, Zda určité věci, které potřebujeme pro takové vyšetřování, zda to skutečně dostaneme, Víte, že základem každého vyšetřovacího výboru jsou dokumenty a my chceme všechny potřebné dokumenty a to si budeme muset vybojovat. Podporu, chci se podepsat pod to, co řekl pan Coelho. Je to otázka využití zkušeností z výboru Echelon nebo Echelon. I ty musíme dostat k dispozici. Bylo by velmi důležité vědět, jaké zkušenosti se udělaly v tomto případu, přes co se budeme muset přenést, co budeme muset překonat a budeme potřebovat analýzu, to je jasné. To znamená, že musíme zajistit, abychom dostali všechny podklady, které potřebujeme, všechny experty a měli bychom se pokusit i když do konce legislativního období nebudeme schopni udělat z toho závěry, tak si nemůžeme dovolit selhat, protože občané, eh, kterých se ta špionáž týká, to od nás očekávají. Očekávají to od nás další ekonomické instituce, pokud mi dovolíte takto to formulovat. Eh, čili je důležité, abychom dospěli k výsledkům a musíme hovořit také o času. Potřebujeme uh, tedy v podstatě kromě no, našeho výboru něco, co poběží paralelně, nemůžeme to doplňovat formou seminářů. Potřebujeme takovou strategii, která se tomu bude věnovat. A v zásadě aby Národní parlament eh, pak mohl zasedat v létě dva týdny a nic jiného. Já vím, já vím, že s tím nebudete souhlasit, ale musím to říct, nemůžeme si myslet, že bychom to v našem normálním pracovním taktu zvládli. To znamená, že budeme potřebovat eh, speciální strategii, abychom měli vůbec nějaké výsledky. Budeme se muset podívat také na parlamentní strategii. My máme eh, usnesení o PNR a o SWIFTu a ty rezoluce by bylo možné, by mělo být možné také krátkodobě přerušit, suspendovat. Eh, musíme se podívat, jestli je to možné. Zatím nemáme z USA dohodu o ochraně osobních údajů a pokud půjdeme touto cestou, budeme se tomu věnovat dál, nebo to přerušíme já si myslím, že takovýto brainstorming eh, budeme potřebovat, aby to nevyšumělo do prázdna. A nemůžeme jít od jednoho dokumentu a k dalšímu, od jednoho experta k dalšímu s tím, že nebudeme mít výsledky, protože těm, kterých se to týká, je úplně jedno, co budeme dělat, s kolika lidmi budeme hovořit, kolik jich eh, uslyšíme, co nám řeknou ti chtějí vidět výsledky. A to je pro mě daleko důležitější než všechno ostatní, protože takový skandál jsme zatím v historii neměli. Mr. Bronx, your turn. Pan Bronx. Děkuji, pane předsedo. Pokud je o schromažďování informací, zejména um, osobně citlivých uh, politických informací a to ze strany Spojených států, tak já musím říct, že, že um, mě více znepokuje uh, zneužití nebo transfer takovýchto informací a zejména šetření, které uh, začíná být šetřením závažných trestných činů, tak nemusí vést k tomu, že, eh, že dojdeme k závěru, že šlo o porušení, ale že šlo k nezákonnému schromažďování informací a může to být páka na osobě. 2011 až 2012 vláda Spojeného království chtěla legislativě upravit eh, otázku e-mailových adres, telefonních eh, čísel a webových stránek, ale nepokročili v této legislativě a nebyl pokryt obsah těch komunikací a řešil to pouze adresa. A myslím si, že nepokročili nebo nešli kupředu z těch nejlepších důvodů, což je e, osobní ochrana, ale možná, že důvodem bylo něco jiného, protože si řekli, že to nepotřebují, protože USA jim tyto informace už poskytovaly a dokonce ještě podrobnější informace, takže nemuseli tuto věc řešit, včetně obsahu těchto komunikací a eh, minister zahraničí eh, na to byl dotázan v parlamentu a on, on takovou tu skutečnost nepopřel, alespoň nejednoznačně. A členské státy, včetně Spojeného království, mají politiky, které se týkají diskriminace vlastních eh, osob, které jsou ve veřejném sektoru, protože například zveřejnili nějaké politicky citlivé věci. A schromažďování USA, schromaždění takovýchto informací a možnost, že USA mají takovéto informace a předávají eh, informace těchto osobách vlastním vládám těchto osob, tak to může eh, vést eh, k tomu, že nich kariéry. K podobnému incidentu došlo v v roce 2009 a možná, že lepší by bylo, abychom neměli diskriminační politiku vůči našim občanům, ale samozřejmě to by vedlo k... To, tady bychom se dotýkali eh, svobody schromažďování a to si myslím, že by v EU neproběhlo, neprošlo dobře. Vielen Dank. Ähm, zunächst möchte... Děkuji. Nejprve bych rád vzpomněl jednu věc, pane Morase. Musíme se soustředit na to, jaké realistické i právní možnosti vlastně máme jaké máme politické varianty a proto se domnívám, že musíme mít nějakou spolehlivou základnu faktů. To je nezbytné. Za prvé k tomu programu sledování, co se týká třetích zemí nebo členských států, ale pak samozřejmě i celý ten komplex toho odposlouchávání, který máme navíc k tomu. Musíme se také ptát, zda se schromažďovala pouze eh, data o spojení nebo i obsah, jak se s tím dál nakládalo, zda to mělo či nemělo souhlas soudce. A proto si také myslím, že potřebujeme i tu bázi právního státu, která mohla být porušena při práci zpravodajských služeb. Je tedy potřeba parlamentní kontrolu, je potřeba zjistit, jaká je možnost ochrany práv občanů a je třeba zjistit, jaká je ta právní situace, k jakému porušení nebo na jaké úrovni došlo k porušení základních práv. Zda to bylo na úrovni národních států nebo na úrovni charty práv občanů Evropské unie. A co se týká toho schromažďování dat, tak je to v případě ekonomické špionáže jiné než v případě odvrácení rizika. To, je všechno, to jsou všechno fakta, která potřebujeme k tomu, abychom mohli činit nějaké rozumné závěry, abychom mohli realisticky reagovat na obavy občanů. Děkuji, paní Sikl. Děkuji. Základní otázka, kterou si klademe a mnozí novináři si ji kladou, jaký může být výsledek zcela konkrétně. A když slyším, co politici, političky v posledních dnech tak říkají, tak můj první dojem je, že mnozí ani nechtějí vědět, jaký rozsah ta záležitost má jsou pokusy to tak jako zahrát do auto a kdyby to nebylo tak strašné, tak by to bylo legrační, když se podíváme na to, jak reagovali politici na skandál Prism, že řekli, no tak posílíme ochranu osobních údajů. To je opravdu směšná záležitost, když vidíme, jakým způsobem, jaká množství dat jsou k mání také opakovaně slyšíme, že to všechno musíme akceptovat, proto žádné vysvětlení ani nepotřebujeme, protože jde ostatně o boj s terorismem. U některých kolegů jsme dnes už slyšeli, že terorismus to je především téma od útoku v roce 2001 na obchodní centrum, ale výbor Echelon zasedal už dřív, takže myslím, že můžeme vycházet s jistým oprávněním z toho, že platí i to, co někteří kolegové řekli, že nejde jenom o boj s terorismem, ale jde o ekonomické zájmy, a může se jednat, můžeme tomu říkat i ekonomická špionáž a proto považuji za politování hodné, že v posledním týdnu jsme neschválili že jednání o obchodní dohodě s USA přerušíme. Ne proto, že bych se se Spojenými státy už nechtěla vůbec bavit, to by bylo stejně směšné, ale myslím, že uh, potřebujeme jakoby udělat úkrok stranou a usoustředit se, v jaké situaci jsme, protože v očích Spojených států zřejmě nejsme jejich přátelé. Pak musíme samozřejmě s USA spolupracovat, ale měli bychom se rozmyslet, na jaké bázi a zda nepřistupujeme s přehnaně velkou důvěrou k nim. Uh, Teď otázka EU, PNR, respektive PNR ve vztahu ke Spojeným státům a dohoda SWIFT. Podívám-li se na to, kolik milionů a miliard dat se schromáždilo a o tom se hovořilo, množství dat od šetření případu Echelon vzrostlo, tak si kladu otázku, k čemu se ty dohody vůbec jsou, k čemu jsou ty dohody vůbec dobré? Není to už vůbec někde jinde a není to jenom takový pláštík, abychom dělali jakože všechno je právně v pořádku, ale ta data oni už bez tak mají? Tady je vidět, jak chybně je domnívat se, že se dodržují zákony. Ve Spojených státech je spoustu zákonů, které opravňují sbírat všechna možná data. Minulý týden jsme slyšeli, že se dokonce fotografují dopisy a automaticky poskytují tajným službám. Ne dopisy samotné, ale obálky, aby byly údaje, kdo komu jak často píše dopis. Já si myslím, že potřebujeme vyjasnění toho, co se děje. Nepotřebujeme opětované potvrzení toho, že se jedná minimálně také o ekonomickou špionáž a musíme si i vědomit, co to znamená, jakou roli mají tajné služby hrát v tom našem stále menším společném světě. Nejde o to, jako bylo dříve, zabránit válce nebo obávat se toho, že zítra, teď to řeknu z evropského pohledu, za dveřmi budou stát rusové. To není téma, jaké roli dnes, jakou roli dnes hrají tajné služby, kdo stanoví pravidla a kdo může kontrolovat, k čemu se ta data používají, protože že se mohou použít pro mnohé různé účely je nesporné. A proto ještě poslední věc. Myslím, že nejde jenom o otázku, co právně schválíme, jaké schválíme zákony. My jako Evropský parlament máme i odpovědnost za to, aby se vedla politická debata o těch základních otázkách. Uh, je úkolem právních služeb zjistit, co je úkolem právních služeb, co je úkolem tajných služeb, jaké úkoly kdo má mít a je třeba udělat si jasno v tom, jaké dopady to má na otázku toho, do, s jakou mírou důvěry vstupovat do určitých vyjednáváních a jaké dohody, kde už třeba potřebovat nebudeme. Teď nehovořím o obchodní dohodě, ale o dohodě, jako je PNR a SWIFT. To jako poslední bod a také Evropský systém PNR podle mě se nepovedl a myslím, že bychom měli být zdrženlivější, než se pustíme do dalších diskusí, protože víme, že dnes nás špehují nejenom Spojené státy, ale i naše vlastní členské státy. Děkuji, paní kolegyně. Um, yes, thank you, chair. I... Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se nejdřív vrátila k těm poznámkám, které řekl pan Krkop. V jednom ohledu souhlasím, máme úplně jinou, jiný přístup k tomu, co je demokracie. Demokracie je systém vyváženosti. Jde o to, aby občané věděli, co jejich vlády dělají. Neříkám, že demokracie je o tom, že vlády mají nekontrolovanou, neomezenou, nekontrolovatelnou moc. To není demokracie. Četla jsem, že dnes pan ministr, pan premiér Juncker z Lucemburska eh, rezignuje v důsledku skandálu ohledně tajných služeb. Takže oni to berou vážně. Myslím, že my bychom to také měli brát vážně a Podporuji to, co řekla Renáte Weber. Dlužíme to svým občanům. Občané o tom hovoří. Parlament to nemůže ignorovat. Tedy neměli bychom um, se vůbec zabývat otázkou, zda vyšetřovat nebo ne. Souhlasím s Carlosem Koeljem, že bychom měli budovat na tom, co udělal už výbor v případě Echelon. Myslím, že bychom jasně měli rozlišovat mezi čtyřmi problémy. Jedno je masivní špehování občanů pro účely, které jsou naprosto nejasné. To jde daleko nad hranici boje s terorismem. Druhá věc, klasická špionáž, pokud chcete, špionáž Spojených států vůči eh, s evropským státům třetí jsou americké úřady a eh, všechny, které třeba ani s bojem proti terorismu nemají co společného. dobře, možná jsem naivní, nevím. A potom další věc, a to je pro mě hrozně důležité, je hromadné špehování ze strany vlád členských států, špehování občanů Evropské unie podobné programy a možné dohody s Američany o výměně tohoto typu dat. Uh, nechci se dotknout ničích citů ale ráda bych věděla jaký bude dopad včerejšího prohlášení britské vlády že budou posilovat policejní spolupráci. myslím že to bychom měli v těch úvahách také zvážit. My, paní sippel myslím že bychom se měli zblízka podívat na to jaká, jaký bude dopad na ty smlouvy pnr a swift a safe harbour a myslím že jedna věc na niž bychom se měli soustředit je demokratický dozor nad zpravodajskými službami. musíme vzít na vědomí že v podstatě de facto existuje taková služba na úrovni eu incen. Pracují tam úředníci EU, ale oficiálně to neexistuje. Je to jenom taková tečkovaná linka, která je to spojuje se s veřejnou službou, se zahraniční službou Evropské unie. Je třeba zjistit, kdo tam pracuje, jaký mají mandát, zda mají operační úkoly a jaké máme možnosti demokratického dozoru. To je nepřijatelné. Každý členský stát, každá země má nějakou formu demokratického dozoru nad aktivitami zpravodajských služeb. Pokud bychom měli mít unijní zpravodajskou službu, což může být dobrý nápad, tak by nad ní měl být demokratický dozor. Někdo mě tady z prostoru laskavě upozornil, že z tajných služeb nic nezískáme. Vyšetřovací výbor CIA, tam byl šéf italské tajné služby, který svědčil a který posléze pak také odstoupil. Myslím, že nakonec skončil ve vězení, nebo jeho zástupce skončil ve vězení. Jedna velice důležitá věc je, že naléhavě potřebujeme vyřešit problém, s nímž jsme tolik měli co dočinění a to je konflikt, právní konflikt mezi Unii a Spojenými státy. Spojené státy si myslí, že jejich jurisdikce sahá po celém světě. Já si to nemyslím. Já si myslím, že právo a zákony, které děláme tady v Evropě, platí pro unijní občany na tomhle území i když někdo si myslí, že, ně, že jeho právo je upřednostněno před naším právem pro naše občany. To si myslím, že je strašně důležitá věc. Pak pár praktických věcí. Co se týká harmonogramu, zajímalo by mě, proč bychom museli mít tu zprávu už v prosinci, proč ne v lednu, v únoru? Bude to těsně před koncem, ale máme tak málo času. Proč si nedopřát ty další měsíce? Souhlasím s návrhem, který tady zazněl na ta jména. Také myslím, že bychom se měli pokusit kooperovat i na spojených zasedáních s národními parlamenty, protože oni určitě povedou svá šetření. A opravdu, pane předsedo, Nevidím žádnou přidanou hodnotu v návštěvě Washingtonu. Proč tam jezdit? K čemu? Ne, nemáme zase tak moc času. Já jsem tam byla xkrát ve Washingtonu na výletě. Dozvíme se přesně nulu. Výsledek bude nula. Teda já bych to z programu vymazala. Děkuji. No, Herpir. Není pan Pirker? Jste na řadě? Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, že bychom se měli pokusit, abychom získali ten všechna fakta na stůl, zejména pokud jde o program PRISM, protože doposud diskutujeme o informacích, které nejsou ověřené a diskutujeme o tom, co nám navíc ještě e, sdělují různá média, ale nepohybujeme se v oblasti skutečností. Čili potřebujeme mít jasno a mít eh, na stole všechna fakta. Neměli bychom ale udělat jednu chybu a to tu, že bychom se zabývali pouze analýzou a slyšeními. Já eh, si myslím, že důležité bude, kdo se toho zúčastní. Vzpomínám si, že jsme vždycky zvali x expertů a seděli tu dva, tři poslanci za nás. To taky není možné, takže pokud budeme dělat slyšení, tak musíme najít řešení i tohoto. Měli bychom vyčerpat všechny možnosti, abychom co možná nejrychleji zvládli analýzu a myslím si, že bychom se měli soustředit, a to se také od nás očekává, měli bychom se soustředit na to, co uděláme proti tomuto opatření. To znamená být proaktivní a tady navrhuji, abychom se zamysleli nad tím, jak v budoucnosti jako Evropská unie budeme moci být schopni, abychom se bránili špionáži. Je to politická, je to ekonomická špionáž, ale jakým způsobem se Evropská unie před touto špionáží chrání? tak abychom chránili své inovace, své ekonomické a hospodářské výhody. My zatím nejsme schopni dostat k dispozici eh, prostor, který nemůže být odposloucháván. To je také apel na Evropskou unii, aby se konečně eh, postavila realitě a začala konat. Takže si myslím, že bychom měli aktivně přemýšlet o tom, jak bychom mohli eh, vytvořit eh, antispy agenturu, to znamená agenturu na obranu proti špionáži na úrovni Evropské unie. A další věc. Pokud budeme postupovat proaktivně, tak proč téměř všechny e-maily běží v té smečce přes USA? Měli bychom tu mít eh, také zástupce uh, IT koncernů a zeptat se jich, co je nutné udělat proto, abychom měli v Evropské unii v dohledné době servery, které bude schopné nabízet cloudové služby, tak abychom mohli dělat výměnu dat eh, v rámci Evropy a ne jet přes eh, USA a být vydán na milost a nemilost jim. A další věc. Spojené státy jsou také partnerem, nejsou jenom protivníkem. To znamená podívat se, jak do budoucna na základě analyzovaných skutečností vybudovat spolupráci na základě společných pravidel. Analýza, proaktivní opatření a bezpečná spolupráce, dejme tomu v jiné podobě, v jiné kvalitě pro budoucnost. To jsou mé návrhy navíc k tomu, co už tu zaznělo. Ale ještě jednou opakuji, buďme opatrní a nejdeme jenom cestou analýz a slyšení. Myslím, že to je věc, která nepovede k tomu, že splníme očekávání, která jsou na nás kladena. Je to skutečně otázka toho, jak se Evropa do budoucna může chránit a jak vybudovat eh, takovou výměnu dat a informací, která bude vyhovovat. Dále, pan kolega. Ähm, Já si myslím, že v celé té věci pospícháme a měli bychom velmi pečlivě zvážit některé body. Skutečnost je, že teď vlastně hovoříme spíš o tom, co jsme slyšeli ze strany médií a to může být jenom špička ledovce pokud je o důkazy, tak těch máme velmi málo. Takže je to otázka toho získat důkazy. Paní Malströmová oznámila, že eh, to výbor transatlantických expertů eh, bude ustaven, je to důležitá věc a myslím si, že by náš výbor LIBE se tím měl intenzivněji zabývat a měl by na té rekonstrukci té reality se podílet. Další věc, která tu zazněla, je to otázka kontinuity a možná, že by bylo dobré, abychom ještě před létem dostali krátké zhrnutí ohledně eh, činnosti výboru Echelon, tak abychom na to mohli rychle navázat v září. Další bod, který je podle mě velmi důležitý, je zapojení národních parlamentů, ale i tady s ohledem na čas je důležité, aby tyto kontakty eh, byly zahájeny ještě před létem. Další důležitý aspekt v této tematice je to, že nejde jenom o eh, tajné údaje, jde také o další věci, jde o propojení vojenských a hospodářských rozměrů a myslím si, že by bylo důležité pozvat také odborníky, kteří dokáží tyto souvislosti a tyto vazby posunout vpřed a prodiskutovat je, protože pokud to tak je, že vojenská složka se vlastně slučuje s tou hospodářskou, tak to má eh, obrovské riziko, které to sebou nese, týkající se případného dopadu na to, co vnímáme jako svobody. Takže si myslím, že i tento aspekt by tam měl být zahrnutý a pane předsedo, vy jste se o tom také zmínil, kontakty, navázat kontakty k soukromým eh, firmám, které v této oblasti působí. A poslední bod. Hovoříme o spolupráci s národními parlamenty v rámci EU a myslím si, že by bylo docela rozumné, abychom navázali kontakty také s americkými kolegy, protože i ve Spojených státech jsou eh, kolegové, kteří mají velmi, velký zájem o tu věc a dívají se na to také z hlediska občanských práv. A je to otázka toho, jak zareagovali někteří senátoři na program PRISM tam se to ukázalo jasně a já si myslím, že bychom měli i v této oblasti s nimi navázat kontakt. Děkuji, paní Radford. Thank you very much. Děkuji, pane předsedo. Já bych se ráda vrátila k připomínkám eh, kolegy. Ehm, procházela jsem se zprávou Echelon a ehm, mám takový velký pocit dejavu pokud je o zjištění a doporučení, a beru si to k srdci, ty připomínky kolegium, protože doporučení se neodrazily k faktech. Teďka je o deset let později a myslím si, že oni tehdy uvedli něco, co je stále relevantní pro nás i dnes. Nechci, abyste mě špatně pochopili, když teď řeknu, že doufám, že zjišťování údajů a mapování odpovědnosti takže to můžeme udělat co nejrychleji, jak nejrychleji to jde, protože mě znepokojuje, že příští květen, nebo dokonce i v lednu nebo v únoru, budeme stále v situaci, kdy se nedostaneme na kořínek věci, pokud o politické a právní závěry, které z toho musíme vyvodit. Samozřejmě je pravda, že že za posledních eh, deset let nebo minulý měsíc už bylo spoustu napsáno a určitě si můžeme spoustu věcí ještě přečíst, ale je tady určitá základní linie, pokud je o to, co řešíme z hlediska hromadného sledování. Eh, možná, že tady zazněla zásada, že se jedná pouze o zahraniční občany, takže se to netýká nějak eh, naší veřejnosti, ale i to se řešilo ve zprávě Echelon. Vlastně je zapotřebí eh, komunikovat s národními parlamenty a jejich výbory. A jsem ráda, že, že výbor ve Westminsteru konečně eh, byl jmenován členy parlamentu a nikoliv, eh, nikoliv premiérem. Jde o um, poroty a soudce a řeší, zda exekutiva správně věci řešila a je zapotřebí daný systém změnit. A sledovala jsem diskuzi minulý týden a skutečně s napětím očekávám, eh, jak to ve Westminsteru proběhne, pokud jde o jejich spravodajské služby a jejich šetření, pokud jde o GTHQ. Nemyslím si, že eh, víme úplně všechno, ale nechci, abychom strávili příliš času, měsíce, zjišťováním dalších a dalších podrobností a v konečném důsledku, v konečném důsledku bychom nedospěli k žádnému závěru. Máme tady balíček o osobní ochraně, ochraně osobních údajů a mě by zajímalo, jaké budou závěry, pokud jde o tento balíček a pokud jde o um, legislativu, které bychom měli nakoncipovat. A diplomatické a politické vztahy. které musíme zohlednit. Já přeji štěstí hm, tomu, kdo bude zpravodajem, protože jde o velký úkol, ale myslím si, že musíme postupovat co nejrychleji, co nejhladším způsobem. A nesmíme nad tím strávit příliš času. Nemusíme zacházet do všech podrobností, protože ty základní črty jsou známé a je zapotřebí, abychom dospěli k závěrům, operačním závěrům. A nesmíme opakovat situaci, která nastala ve zprávě Echelon. Pan předseda, já myslím, že je zjevné, že mnohé připomínky se týkaly časového harmonogramu. Eh, jsme si vědomi toho, že jsme v obtížné situaci a nestihneme vše zvládnout do konce našeho období. A čas je určitě důležitý a myslím si, že to opoutalo záměr eh, pozornost veřejnosti, občanů, mají od nás očekávání jako od Evropského parlamentu a my bychom měli přinést nějaké smysluplné eh, odpovědi v rámci našeho mandátu a to do konce našeho období. A proto ten první časový plán je naplánován do konce tohoto roku protože bereme v potaz, že první měsíce roku 2014 budou pravděpodobně charakterizovány eh, předvolební eh, kampaní v roce 2014, ale samozřejmě to období můžeme ještě prodloužit na konferenci předsedů, pokud by to bylo zapotřebí, tak se tak může rozhodnout. Ale Měli bychom využít následující měsíce k tvrdé práci a mm, stanovit nejenom strategii, ale také e, plán e, to šetření pro ty následující měsíce září, říjen, listopad, tak abychom dělali vše, co je v našich silách a, e, mohli představit s něčím smysluplný ve Štrasburku. A měli bychom začít zjišťováním údajů o charakteru programu a ekvivalentních programů, které realizují členské státy. A nyní pan Tavares, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pomalu skládáme tu mozaiku a ono to není tak složité, protože ty kamínky do sebe zapadají. PNR, SWIFT, Echelon a teď PRISM Dobře se pamatuje, když jsme pracovali na SWIFTu a PNR, tak americké úřady říkali, my s těmi údaji nebudeme nijak pracovat. A teď se objevil PRISM a oni říkají, neodposloucháváme individuální hovory, my se jenom sledujeme ta čísla. Takže eh, Oni nedělají tohle v rámci SWIFTu a PNR, oni to dělají tak říkajíc vedle, kde není žádná kontrola. Ono to tedy ukazuje, že to jim funguje dohromady. To je to logicky propojené, takže když se podíváme na data SWIFT, zda je to křížem propojováno s jinými datmi a daty a pokud řeknou, že ne, tak to asi není upřímná odpověď co se týká orgánů třetích zemí a našich vlastních vlád, tak ty jsou pokrytecké, nejsou upřímné. Podívejme se jenom na ten skandál s letadlem příští týden. U mé zemi ministr zahraničí řekl, že byl technický problém, proč Evo Morales nemohl přistát. To byl ministr obrany, který to řekl. Nikdy jsem neviděl žádný technický problém v případě eh, letadel, která přistávala s lidmi, kteří byli ilegálně a najednou tady máme technický problém zrovna s prezidentským letadlem na cestě do Bolívie. Naše vlády tedy jednají skandálním způsobem. Evropská komise také eh, jedná skandálně. Podívejme se na to, jak reagovali na naše požadavky když jsme chtěli mít rezoluce k CIA, Carlos to zmínil, ta rezoluce nedávno byla přijata, která chtěla zároky, aby byla respektována lidská práva při sdílení údajů a je třeba definovat roli zpravodajských služeb a prosazování práva. A odpověď paní Redingové byla, že odpověď zazněla už na plenárce a že se tomu dále věnovat tady nebude. Tedy máme rezoluci na téma PRISM, kde se říká v bodě 15, že chceme mít eh, evropský ekvivalent smíšeného výboru, tak jak jsme to měli na úrovni členských států. To je pro mě zásadní, protože dříve jsme měli Europol in kamera i ve veřejných zasedáních. Nevím, zda všechny informace byly přesné a nemáme cestu, jak agovat pokud nám Europol nedá informace. Pokud eh, se eh, dá kongresu, tak se můžou dostat do problému. Ale Europol, co se stane, pokud Europol nám nedá informace nebo dá zavádějící informace? Podezřívám je, že informace mají. Nevíme, jestli Snowdon je hrdina nebo zradce, ale hlavní bod, proč jsme tady, je, že by si o tom měla rozhodnout veřejnost sama. Tady došlo ke změně paradigmatu při šetření a neměli bychom sledovat stejnou choreografii jako předtím, kdy jsme nejdřív každého podezřívali, pak jsme zjistili, že je to pravda, pak z toho byl skandál, pak jsme zkoumali, co jsme mohli a pak eh, nemůžeme nadále pokračovat v těchto aktivitách a musíme rozhodnout, jestli to budeme dělat sami. Eh, americký SWIFT eh, a pak byla nová věc a pak byl PNR a pak zase nová věc. Já šetření sice mám rád, ale potřebujeme uh, co nejdřív vyvodit politické důsledky. Doufám, že v prosinci nebo v lednu budeme mít nějaká rozhodnutí tohoto výboru, která povedou ke skutečným politickým dopadům. Děkuji, pan Almedo. Pane předsedo, děkuji. Zajména chci zdůraznit ještě parlamentní eh, aspekt eh, celé této věci. Je to otázka, eh, že se musíme pokusit splnit očekávání občanů a ti očekávají, že vrhneme světlo na tu věc, na tu záležitost. Na to nesmíme zapomínat. Je to otázka hostů, které pozveme na naše slyšení, eh, zástupce různých organizací, odborníků. Já si myslím, že ta situace je vážná a proto bychom se měli soustředit také na americké kongresmany, které bychom měli zapojit, protože oni nemají vždy stejný názor jako jejich vláda. Takže to se mi zdá být důležité eh, celé té věci. My jsme byli kvůli SWIFTu, kvůli PNR jsme byli ve státech a vždycky jsme se setkávali s vládou, ale nikdy jsme se nesetkali se zástupci a členy kongresu. E, to znamená, že pokud jsme je pozvali, tak nám vždycky přišla odpověď, že to nemají dovolené, aby přišli. Ale americký kongres má také jeden výbor pro oficiální tajemství a něco takového my vůbec nemáme. To znamená, že američtí kongresmani maj, už dříve reagovali, pan Koelo už to tady zmínil, není to nic nového v této situaci. Globalizace a stále e, větší objemy dat. Možná, že je to trochu zmatené, ale my se tím problémem zabýváme už leta. To znamená, že musíme zdůraznit i ten parlamentární aspekt, tu linku, zjistit s kongresmany, spolu s kongresmany, proč se to děje a podobně. Samozřejmě, my známe jejich zákony, ale oni neznají naše zákony, které chrání soukromí a my musíme vytvořit nějaké rozhraní, abychom mohli vytvořit dojali, dialog. Promiňte, nebude to jednoduché. A my jako poslanci samozřejmě musíme využít informace, od těch osob, které nejsou vázány svými vládami. Pan Krkop tady už není, ale určitě půjde o informanty. A samozřejmě i ty, ti musí přinést eh, určitý užitek. I ti nám mohou pomoci a víme to z doby, kdy jsme připravovali celý ten balíček zákonů. E, to byli spolupracovníci z Google a z Microsoftu, které jsme sem zvali, protože jsme prostě potřebovali informace o tom, jak se ty věci vyvíjejí, jak to vypadá, jaký je stav. To znamená, budeme potřebovat vědce, Budeme potřebovat podnikatele, zástupce firem, kteří, které působí v této oblasti, protože vlády nám toho moc nedají, to víme. Takové to je a to je také v povaze té věci tajných služeb a výzvědných služeb, spravodajských služeb. To znamená, že budeme potřebovat znalce, experty, informanty, odborníky a také kongresmany, tak jak jsme to dělali s národními parlamenty. Víme, že když přijedou poslanci z národních parlamentů, kteří se tou věcí zabývají, tomu tématu rozumí, tak ta výměna informací a ty diskuze jsou velmi plodné. Možná, že uh, ve členských státech eh, jsou nějaké paralelní výbory, ale prostě nás zajímá, zda v německém, francouzském či britském parlamentu existují odborníci, kteří se tímto tématem zabývají na parlamentní úrovni. Je důležité, abychom s nimi navázali kontakty a pochopitelně možná se na to díváme také z trochu jiných eh, úhlů pohledu eh, ti, co prozrazují tajemství, to není z naší zahrádky, to je z oblasti anglosaské kultury. E, například e, otázka eh, informací o daňových únicích, to je v pořádku, ale pokud jde o informace o vládních programech, tak tam to najednou v pořádku není. To znamená, že je nutné se také rozhodnout. Jsme zástupci parlamentu, nejsme, jsme, v par, jsme poslanci, nejsme vláda. A nám jde také o boj proti terorismu, to ano, ale jde nám také o práva občanů a musíme být informováni, na to máme právo, o tom, jak ten boj proti terorismu probíhá, co všechno se do něj vejde. To znamená, že se musíme pokusit o to, abychom vypracovali e, seriózní strategii a i se spojenými státy a kongresem ji projednali. Creo que no conviene Děkuji, pane předsedo. Myslím, že zapomínáme v podstatě na to usnesení. To je zcela jasně formulované. Je to otázka pěti bodů. Vyšetřování, odpovědi, eh, odpovědnost, eh, dále je třeba zjistit postup jak a možnost vlivu eh, těchto činností na osobní svobody občanů. Pak je to otázka právní, otázka odškodnění, otázka nápravných prostředků a pak jde o analýzu rizik. A poslední je doporučení, nebo jsou doporučení. To je mandát, který nám to usnesení dává. A připojuji se k tomu, co řekla paní Latford. Myslím si, že máme velmi krátké období, pouze málo času na to, abychom udělali to všechno, co je třeba tady v tomto případě udělat. A proto si myslím, že bychom měli postupovat takto. Měli bychom si obstarat potřebné informace a nestratit se v detailech, eh, protože jinak eh, pro stromy neuvidíme les. A to znamená eh, velvyslanec Spojených států, toho musíme vyslechnout na začátku a na konci práce vyšetřovacího výboru. Na začátku a na konci. To si myslím, bude velmi důležitý signál, který vyšleme také k našim občanům, že jsme bdělí. A druhá věc, bude to forma eh, jasného politického protestu a s tím, že požadujeme vědět, kdo má odpovědnost. Myslím si, že to nejhorší, co se tady může stát, je to, že se pokusíme proskoumat všechno do hloubky, abychom se podívali na všechny věci a to v rámci toho krátkého času, který máme, nezvládneme. Musíme si stanovit lhůtu pro vypracování doporučení. Děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že jsem poměrně překvapen, zaskočen, když slyším kolegy, Každý samozřejmě má své vlastní hledisko, ale já se obávám, že já nebudu příliš pozitivní a omlouvám se, pokud to bude znít příliš kriticky, ale dovolte mi, abych začal první připomínku. připomínkou. Mám pocit, že už, už teď jsme ztratili tempo a neměli bychom podcenit tuto skutečnost. Řeknu vám, jaké jsem měl pocity v posledních dnech zejména když jsme tuto věc řešili ve Štrasburku. A trochu to souvisí eh, také s dohodou o volném obchodu s USA. Nemusíte se bát, že bych tady otvíral nějakou diskuzi eh, na toto téma, ale abyste trochu byli v kontextu toho, jak já jsem se cítil. Eh, na plenárním zasedání jsme projednávali usnesení jakožto reakci Evropského parlamentu na to, co se stalo co jsme slyšeli z médií. A bylo eh, řečeno, že evropská veřejnost byla šokována a tak dále a tak dále. A den předtím, kdy Evropský parlament měl hlasovat o tom, aby rozhodl o svém vlastním usnesení, tak už existovala prohlášení, která vydala, eh, vydalo vedení některých členských států, a okamžitě následovalo prohlášení předsedy Evropské komise, že zahájíme jednání o dohodě o volném obchodu s USA, aniž bychom čekali na to, co řekne Evropský parlament. A já tady nechci teď přeceňovat naše roli, naše váhu, význam, ale pro mne to bylo skutečně zásadní. Na jednu stranu jsem měl pocit, jako když mi dáte facku. podíváme-li se na postupy eh, ze strany USA a najednou jakoby dostal ještě facku na druhou tvář od své vlastní instituce EU, všech, která ani nerespektovala to, co chceme udělat. A říkám to proto, aby tady byla trochu rovnováha v tom, co máme v úmyslu a co možná můžeme udělat, co chceme a co můžeme. A rád bych položil na toto téma několik otázek. jde o dosavadní základ naší diskuze. Takže za prvé, co je naším cílem, co je cílem toho šetření? Děláme to pro média, aby bylo jasné, že reagujeme, nebo to děláme skutečně kvůli věci samotné. Já doufám, že všichni se shodneme, že to děláme kvůli té věci samotné, že jde o podstatu ale obávám se, že nebudeme schopni uspokojit tyto potřeby. Kamera Romero um, to velmi výstižně uh, popsal a řekl, že občané mají právo na to být informováni, to je pravda, a vlády to neudělají, takže je jasné, že to je na nás. Ale pokud to chceme dělat, tak to musíme udělat správně. Tak, abychom nevytvářeli očekávání, která nemůžeme na konci naplnit. Myslím si, že mm, škoda i pro Evropský parlament, pro náš statut, pro to, jakou máme důvěryhodnost, jakou máme váhu, tak ta škoda by byla poměrně velká. Dále zaznělo, že potřebujeme výsledky a také vyvodit důsledky. A já se ptám sám sebe, jaké důsledky můžeme vyvodit? Jaké pravomoci v tomto směru máme, tak abychom mohli hovořit o konsekvencích. Jinak řečeno, myslím si, že hned na začátku musíme stanovit velmi jasné cíle. Čeho chceme dosáhnout? Co má být výsledkem tohoto šetření? A je zapotřebí také to správně komunikovat. Tak, abychom nevytvářeli, jak už jsem řekl, očekávání, která nemusíme být schopni naplnit. K pravomocím. Velmi bych ocenil, kdybychom mohli mít nějaké expoze, kde bude nastíněno, jaké jsou skutečné pravomoce a možnosti Evropského parlamentu v této oblasti. Máme vůbec pravomoci takové věci dělat? Je to důležité proto, abychom viděli, jakých výsledků můžeme dosáhnout a jaké dopady to může mít. Jaké máme možnosti? Můžeme to vůbec udělat? Eh, zaznělo tady také hodně věcí k pracovnímu programu a mm, s veškerou úctou si skutečně kladu otázku, zda to vůbec můžeme udělat. My všichni přece víme, kolik práce máme eh, ve všech ostatních oblastech. A um, souhlasím mm, s kolegyní, že možná, že bychom měli mít nějakou paralelní strukturu. A pak tady zazněla ještě jiná připomínka, určité obavy, se kterými plně souhlasím. A sice, že zde je riziko, že to celé půjde někam do prázdna, protože nikdo se našich zasedání nebude účastnit. A opět je v sázce naše pověst. A závěrem, pane předsedo, co se týče pozvání, hovořilo se o tom, že bychom pozvali americká velvyslance. Můžeme to opravdu udělat? Může vůbec americký velvyslanec přijít sem a co nám řekne? My všichni už teď víme, co nám řekne. Ať už přijde na začátku nebo na konci, ale může to být cílem našeho výboru, abychom tady měli amerického velvyslance? návrh, abychom zapojili kongresmany eh, USA. To je důležité a já bych šel ještě o krok dále. Myslím si, že potřebujeme také občanskou společnost, a to jak americkou, tak eh, občanskou společnost EU. Měly by být zapojeni do našeho šetření. Ještě jednou úplně na závěr k těm pozvánkám. Možná, že to zní provokativně, ale ve Štrasburku zazněl návrh, abychom poznali, poslali prezidenta Obama. A okamžitě zazněly reakce. Zbláznili jste se? Možná, že to je bláznivý nápad, ale něco tím dáváme najevo. Nevím teď úplně, jak to naformulovat, ale neměli bychom se bát pozvat osoby, o kterých víme, že nepřijmou, ale nepřijdou, ale i to, že někoho pozveme, ta osoba nepřijde, tak to je určitý signál. To samé platí pro pana Snowdena a další osoby. A poslední věc k zahraniční politice. Když hovoříme o cílech, výsledcích, dopadech, tak mm, by to mělo zahrnovat také podrobnou diskuzi pro to, co to znamená s eh, naší politikou, zahraniční politikou, obchody s USA a tak dále. Takže jde o velkou odpovědnost, kterou máme jako parlament, je to odpovědnost vůči budoucnosti a jde také o důvěryhodnost parlamentu a myslím, že teď vůbec nepřehání. Děkuji. Mr. Watson and Mr. Pan Watson, pan Boget, ale sdílím s vámi přesvědčení, že ano, je pravda, že v tuto chvíli je jasné, že tu záležitost nevyřešíme celou, ale je teď také jasné, že máme úkol, s kterým se musíme popasovat z politického i parlamentního pohledu. To znamená, musíme se věnovat nejenom dopadům toho všeho odhalení programu PRISM, a dopadu na důvěryhodnost americké administrativy jako partnera pro vyjednávání s Evropskou unií. Tady vyplynuly určité otazníky, které se vznášejí nad důležitými záležitostmi, kterým se věnujeme prováděným jednáním o dohodách o obchodu a tak dále, ale zároveň zastupujeme evropské občany a musíme z politického a parlamentního pohledu tohle nějakým způsobem zpracovat. Tož ty špehovací programy hromadné sledování soukromí evropských občanů, ať už to s teroristy souvisí nebo nesouvisí. Protože zcela zjevně tam není vztah mezi podezřením z terorismu, které by souviselo s tím, co se zjistilo při těch praktikách hromadného sledování soukromí občanů Unie. To je úkol, který máme a s ním se musíme vyrovnat. Ještě dvě, dva příspěvky a pak dáme prostor komisi a radě dřív než si rozhodneme, jak to bude dál s časovým plánem, jak to bude pokračovat počínaje zářím, pátým zářím. Teď má slovo pan Watson. Děkuji, pane předsedo. Hovořím tady jako člen, který eh, má co dočinění s centrem v Cheltnu a v Cornwallu, kde sídí, sídlí systém Tempora, který sleduje transatlantické kabely. Také hovořím jako člověk, kdo tomuto výboru před 12 lety předsedal a když jsme zahájovali tenkrát šetření případu Echelon, zdá se mi, pane předsedo, že schromažďování dat je v učebnici každé tajné služby světa od té doby, co ty služby existují. Problém, který dnes máme, je, že technologie postoupily a přerostly naše právní koncepty. Právní koncept, který se opírá o článek 12 Deklarace lidských práv, je, že nikdo nemá být předmětem svévolného zásahu do svého soukromí, rodiny a korespondence. To je v Evropské konvenci o lidských právech článku 8, kde se říká, že není možno zasahovat do soukromí korespondence, leda, že by se tak dálo v případě v souladu s právem zájmu veřejné bezpečnosti. Ještě jsme se pohnuli kousek dál v té Evropské chartě, kde se říká, že data musí být zpracovávána spravedlivě, férově pro specifický účel v případě, že tak stanoví zákon. Zdá se mi, pane předsedo, že sbírání dat, tak jak se to odehrávalo, je v zájmu veřejné bezpečnosti. Jsem osobně přesvědčen, protože protože mezinárodní zločin funguje nadmíru sofistikovaným způsobem přes hranice, takže stát musí, stát musí postupovat stejně, ale nejsem přesvědčen, že je tady legitimní báze pro to, co různé vlády dělají. Máme se, musíme se klást otázku, jak mohou být občané špehováni vládami jiných zemí. A máme tu otázku, jaká kooperace se odehrává mezi vládami, jak je to s demokratickým dozorem a kontrolou. Myslím, že tohle šetření by mělo vést k tomu zjistit, jaké informace byly schromažděny, kým, s jakým účelem a z čího pověření. A myslím, že to šetření by také mohlo uh, doporučit vypracování koncenzu mezi vládami členských států Evropské unie o tom, jaká bude spolupráce mezi těmito vládami a co je důležité, také vypracovat řádné metody demokratické kontroly a dozoru nad tím, co se děje. Výbor by mohl i zvážit, zda není potřeba změnit či přijmout protokol k různým mezinárodním konvencím, které se téhle oblasti týkají, tak, aby byly v souladu s moderními technologiemi. Pane předsedo, myslím, že je důležité, aby se tomu výbor věnoval. Omlouvám se, pane předsedo, kolegové, musím v tuto chvíli vás opustit. Děkuji. Poslední pan Bogecio. Děkuji, paní předsedající. To, co se objevuje, a ty první informace už jsou poměrně závažné, tak mm, už nám trochu naznačují, jaká situace je a ukazuje to také na globalizaci zpravodajských služeb a celého systému kontrol nad daty a nad stanovisky a co se prostě děje ve světě. Některé z těch ehm, podrobností, například kontrola obrany ehm, v rámci boje proti terorismu, a ehm, patří mezi ně různé země, i moje země, tak to jejich právo je přesvědčivé. Nicméně na druhou stranu, když vidíme, že dochází ke sledování informací, které se týkají například finančních toků, tak to už je trochu problematické. Jakmile výbor pro eh, trestnou činnost v rámci boji proti e, obchodu s drogami, byl tady také profesor Kosta, tak on, e, když vystoupil, tak e, hovořil, že v bankovních kruzích ve světě jde o zásadní prvek, pokud jde o toky špinavých peněz, které jsou zdrojem vlastně pro obchod s drogami. Nicméně musíme si položit otázku, zda k něčemu sloužila ta veškerá spravodajská činnost, sloužila k tomu, abychom obhajovali svět a zejména západní Evropu posloužila, pokud je o závažnou hrozbu trestné činnosti, eh, porušování barbarské eh, předpisů a vlastně byla zdrojem eh, pro světový obchod s drogami. A jelikož do posud nemáme žádné informace, a dokonce i ten expert, který vystoupil v OSN, tak ehm, všechno vlastně zůstalo bez jakýchkoliv konsekvencí a přes veškeré snahy také našeho samotného výboru, když jsme usilovali o nějaké podrobnější informace. Prostě nic se nestalo. A říkám, že nemůžeme přistupovat k tomuto problému tak, máme mandát od plenárního zasedání, přistupovat tak, jako kdybychom my byli výbor Spojených států. A máme zprávy o tom, že nějaký pan v Evropě Eh, kontroluje veškeré informace, které se týkají amerických občanů. V takovém případě si představte, tak tam by žádná letní přestávka nebyla, kongres by se už dávno sešel, eh, byly by pozváni evropští poslanci, aby okamžitě všechno zjistili, kdybychom tu situaci otočili. A my reagujeme tak, že si říkáme, no, eh, je na místě, abychom vyslechli pana Snowdena, jako kdyby to byla nějaká zvláštní, zvláštní osobnost. Naopak, my musíme vyslechnout všechny osobnosti, musíme si Mm, stanovit přísný plán. Musíme jít skutečně až na dřen těch věcí. A případně um, můžeme požadovat také spolupráci, um, případně elektronickou se samotným prezidentem USA. Já si myslím, že se nesmíme bát ničeho, protože máme před sebou úkol a to je velmi, velmi důležitý úkol máme hájit legitimní zájmy těch, kteří nás volili a ty, které tady zastupujeme. Takže musíme zjistit, jaké jsou skutečné účely tohoto světa, toho systému světové kontroly nad informacemi. Dále, já si nemyslím, že pan prezident Obama eh, je skutečně ten, který rozhodl o tom. To znamená, kdo o tom rozhodl a jak se proti tomu můžeme bránit, pokud jsme schopni to zajistit. A mm, je otázka, zda zrovna náš výbor je eh, schopen to zvládnout, protože některé věci, které jsou naprosto zřejmé, eh, tak tam jsme nedosáhli žádných výsledků. Okay, thank you, colleagues. Unless there... Děkuji, kolegové. Pokud není nikdo další, kdo by se hlásil do debaty, a to není, tak bych rád uh, s ráda s pověřením pana předsedy pokračovala takhle. Co se týká mandátu, na bázi, kterou přijala plenárka plus ta dnešní doporučení, tak navrhuji, aby sekretariát vypracoval uh, návrh formulaci přesných otázek, které souvisí s finalizací toho mandátu a finalizovat to budeme e-mailem během příštích, řekněme, dvou týdnů. Co se týká termínu, tak sekretariát připravuje seznam 12 dat do konce roku, 12 setkání. První bude 5.9. odpoledne od 3 do půl sedmé a pak někde mezi 23. a 26. září to ještě potvrdíme. Seznam dat pošleme vám všem. Za třetí, co se týká řečníků, navrhuji, aby každý, kdo má konkrétní návrhy pro to, koho pozvat, to poslal sekretariátu. Ten sestaví kom- kompletní seznam a uvidíme, jaký čas budeme mít na to všechno to nadspat do programu. Pak mám osobní návrh. Četla jsem prohlášení eh, pana Kýz Alexandra, šéfa NSA, který má zájem o dialog, takže ten by mohl být jedním z prvních, koho pozveme a výbor CIM pozval pana Čerta, což je šéf naší bezpečnosti, takže to je ta úroveň, na kterou my míříme. Takže s vaším dovolením bych navrhla, abychom ho pozvali už na září. Co se týká těch informací z pozadí, navrhuji, abychom požádali dokumenty a studie od oddělení politiky. Jedno, co by popisovalo faktickou situaci, popis eh, příslušného amerického práva, programu PRISM, národního práva, národních systémů hromadného sledování v Evropské unii, teda zmapování toho, co je vlastně ten problém. Druhý dokument, taková poznámka, přesná analýza toho, jaký follow-up následoval po uh, té záležitosti Echelon, to by mohla být docela stručná věc. Další věc, já bych ráda věděla, jaký je mandát Incentu, co dělají, komu jsou zodpovědní, jakému dozoru podléhají, Čtvrtý návrh by byl, že požádáme sekretariát, aby sestavil seznam kontaktních osob jak v národních parlamentech, parlamentech, kde se vedou šetření a lidí v kongresu, kteří učinili nějaká veřejná prohlášení k této oblasti a kteří by mohli mít zájem o spolupráci s námi. Tak, to navrhuji já. Souhlasíte s tím? Pan Tavares se hlásí. Jenom jedna rychlá věc. Chci, aby to bylo v protokolu. Rád bych pozval našeho člověka z Washingtonu, který byl v programu SWIFT. My jsme to chtěli, ale komise nám nikdy nedovolila s tím člověkem hovořit. Mě by zajímalo, jaká je ta praxe SWIFTu, zda se předávaly informace z jednoho programu do druhého. Myslím, že komise teď by s tím měla souhlasit a měla by nám zajistit kontakt s tou osobou in camera samozřejmě. Souhlasím, ale poprosím všechny členy i členy afet aby předložili své návrhy písemně tak abychom měli kompletní seznam pak to sladíme a zapracujeme to do toho kalendáře tak abychom měli do konce roku konkrétní program. program. pokud s tím všichni souhlasíte tak budeme postupovat dál následujícím způsobem a tímto končím schůzi.